triu, kterého se zúčastňuje i Chorvatsko. Doufám, že budeme dobře spolupracovat. Pokud jde o vaše priority, já jsem si to všechno vyslechla. Určitě konvergence, soudržnost jsou zásadní a finanční rámec bude velký úkol. Vy jste hmm, hovořila o tom, že mezi východem a západem existují rozdíly zde doufám, že vaše záměry se v tomto podaří. Potom bezpečnost v Evropě. To je velice důležité téma, protože chceme, aby Rumunsko a Chorvatsko a Bulharsko, aby vstoupili do Schengenu. Tudíž očekáváme, že budete dělat konkrétní věci, tak aby bylo možné vstoupit do Schengenu, tak abychom skoncovali se dvou, s dvou rychlostní Evropou. Hovořila jste o vašich prioritách, včetně silné Evropy s globálními partnery, včetně NATO, ale co mě zneklidňuje, je, eh, jsou společné hodnoty, o kterých jste hovořila. Takže zde existují různé otázky, které se v tomto kladou. Něk- o některých zmínili i kolegové, je, jsme slyšeli, Víme, že v Rumunsku eh, eh, se hodně protestuje na ulicích kvůli právnímu státu a my mm, zde s řadou vašich tézí eh, souhlasíme, ale ptám se, zda jste vyslechli občany na ulicích a mm, jak je to s právním státem, protože právní stát je důležitý i pro úspěch vašeho předsednictví, takže chci, abyste na toto odpověděla. Děkuji, Maria Joao Minuta. Uh, uh, Vítejte, paní premiérko, milí kolegové. Rumunské předsednictví bude prvním předsednictvím vaší země, ale bude posledním předsednictvím před evropskými volbami. Takže bude velmi důležité. A já se zejména soustředím na summit v Sibiu. To je naše poslední šance ukázat jinou Evropu pro všechny evropské občany před evropskými volbami. Chci vám tedy sdělit, jaká jsou naše očekávání a naše přání. Jakou Evropu bychom chtěli na samitu v Sibiu ukázat? Přicházíte se správnými prioritami, abychom měli větší jednotu mezi Evropany, větší a soudržnost je určitě klíčové slovo. Jak jste říkala, ekonomická, sociální a politická soudržnost. Je to určitě zásadní priorita a musí se promítnout do něčeho konkrétního. První věc je sociální pilíř, který se promítne do evropského práva a do silných evropských finančních nástrojů. Druhá věc je předběžná dohoda o víceletém rozpočtu, kde bude soudržnost jako ústřední část, včetně, řekla bych, ne, nejen pro všechny členské státy, ale také pro eurozónu. A potom je tu třetí důležitá věc. A Evropa, která se opírá o evropské hranice a snad bude Rumunsko už zahrnuto do šengenské oblasti. A další je lepší partnerství se všemi sousedními regiony, včetně našich východních partnerů, o které na kterých nám velmi záleží. A s nimi bude samozřejmě jednodušší lépe zvládat migraci. A konečně, pokud bude existovat taková Evropa, tak eh, nastane jednota, ať se stane s Brexitem cokoliv. Tak to je důležitý historický úkol, ale je to velká také příležitost. Diva, un minuto. Minutu, pan Deva. The European, the Romanian presidency is a safe pair of hands Pane předsedo, rumunské předsednictví je mm, bezpečný aktér pro proces Brexitu. Před dvěma lety jsme se domnívali, že to bude snadné Brexit. Dnes je to horký brambor a není to snadné. Kdo tedy premiérka eh, se toho zhostila, a mm, v dolní sněmovně to e, nevypadá dobře, nicméně premiérka nechce vylít s vaničkou i dítě, ani nechce změnit pravidla hry během hry. Ví, že to je paddořina skřínka, ale chce dostat e, z toho co nejvíc pro Británii. Je mezi e, jaksi dvěma obtížnými problémy. Chce Eh, musíme se modlit, eh, aby eh, byla úspěšná. Minutu pan Ujaždovský. Milí kolegy, chce życzyć mm, pani... Milí kolegové, chtěl bych popřát Rumunsku velmi efektivní předsednictví a chci vás vyzvat, abyste hovořili o programu předsednictví. Máme mnoho práce, vyjednávání okolo rozpočtu, nové formy migrační politiky, evropské reformy. Celá řada naplánovaných kroků v programu předsednictví. Patří tam také politika soudržnosti a to je priorita, která je mi velmi drahá. A jsem si jist, že Rumunsko přinese novou geopolitickou citlivost tomu co se děje na východě našeho kontinentu a také vztahům s Ruskem. Samozřejmě zásadní hodnoty jsou dodržování zásad právního státu, to jsou věci velmi důležité, ale myslím, že bychom měli popřát Rumunsku, aby dokázalo překonat eh, tyto překážky. Tady eh, máme na vás otázku od pana Nikolaje. Akceptujete ji? Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že rotující předsednictví představuje velké výzvy. A není jednoduché hovořit o budoucnosti Evropy za současných podmínek s Brexitem na obzoru. Ale je velmi snadné hovořit o jiných otázkách. Neexistuje dostatek informací a dostatek soudržnosti. A to jsou velké výzvy na úrovni Evropské unie. Není pochyb o tom, že právní stát je prioritou pro Rumunsko. A to je vidět na tom, jak se dodržuje předseda. Ano, tady byste, tady přece jde o to klást otázky otázku na pana Ujazdovského. My jsme eh, dva jménem Nikolaj, nebo dvě, do. No vy jste, vy jste požádala o slovo, tedy v rámci modré karty, ale to má být otázka. Otázka na pana Uježdovského. OK. Pokud to nebyla otázka, ne, ne, to není otázka. Takže potom, dobře, takže tak ne. Pan Hokmark, prosím, minuta 30, pane Hokmarku. Pane předsedo, paní premiérko, to je úžasné, že Rumunsko je předsednickou zemí. To je takový signál, jak se Evropa posunula. Ale teď se musíte zapřičinit, aby to bylo úžasné. A já bych dokonce řekl, že vy a vaše vláda musí bojovat s korupcí, tak jak to požadujete od ostatních vlád. To znamená eh, omlouvat skorumpované eh, politiky a dávat jim milosti jenom kvůli tomu, že věznice jsou přeplněné, no to není v Evropské unii akceptovatelné. To není akceptovatelné zavírat ty, kteří bojují proti korupci a kriminalizace. Jejich to není možné, a, ale na, a na druhé straně dávat amnestii těm, kteří jsou skorumpovaní, to není akceptovatelné. Udo Bulan vás obhajoval, ale já si myslím, že to je hanba pro socialisty to, tím se diskreditují. A vy musíte vzít všechno odpovědnost a zachránit Rumunsko, protože my si myslíme, že to je úžasné, že předsedáte. Tak prosím, hostěte se toho s veškerou odpovědností. Pane Hokmarku, je tady na vás modrá karta. Akceptujete od pana Frunculiky? Ale tedy, pane Frunculika, od, položte otázku. koleg, o Vážený kolego, nemyslíte si, že to je trapné, že dnes předseda EPP, pan bývalý předseda Josef Dol, eh, eh, poblahopřál prezidentova prezidentovi Rumunska a popřál mu hodně úspěchu. Víme velice dobře, že rotující předsednictví v EU, že to Eh, dělá vláda s premiérem. Takže eh, pan kancléř Kurz předal tedy funkci mm, panu prezidentovi Johannesovi a to by byla velká chyba, kdyby to udělal. No, pane předsedo, já si myslím, že můj kolega asi je tady mimo mísu trochu, protože já jsem hovořil o problémech s korupcí v Rumunsku, tak jak to i dokládá Benátská komise, Transparency International další o tom hovoří. A e, to znamená dávat milost skorumpovaným. Mm, mm, tak e, Mm, to je něco jiného. Vy jste eh, eh, mluvil o tom, že někdo mm, blahopřál prezidentovi vaší země, no to mě nevadí. Proč ne? Já myslím, že vy a socialisté byste měli být stejně přísní vůči Rumunsku, tak jako my chcem, by jsme vůči Maďarsku a Polsku, protože zneužití moci, to je to též všude. Všude proti tomu musíme bojovat stejně. Prosím, minutu má Tania Fajon. Spoštovana premiérka, v začátku predsedovanja. Vážený pane premiére, vážený premiérko, od samého počátku předsednictví jste nás zaujala a jsem přesvědčena, že se prosadíte během vašeho předsednictví. Týká se to zejména situace na západním Balkánu. Je třeba v tomto regionu přinést pozitivní příběhy a chci eh, poblahopřát našim přátelům v Makedonii, kde proběhlo hlasování v parlamentu o změně ústavy. A věřím, že i Řecko tuto změnu schválí. Vedoucí představitelé těchto zemí byli odvážní při řešení tohoto sporu. A já bych chtěla vyzvat lídry a předsednictví, aby bylo velmi neústupné, pokud jde o pokusy ničit naše instituce a šířit šíření nenávisti. Evropa bude sociální nebo nebude. Potřebujeme stabilní a klidnou Evropu. A věřím, že dobře povedete Evropskou unii. Minutu, paní Tomáš rumunjska prvi put predsjeda vijećem u vrlo zahtjevnom vremenu kad se mora. pane předsedo je to první eh, rumunské předsednictví ve složité době kdy mám, se musíme dohodnout na víceletém finančním rámci a opustí nás jeden člen. Společně s evropskými volbami to bude eh, určovat budoucnost společenství. Myslím, že vnitřní problémy Rumunska um, by eh, to neměly negativně ovlivnit. Nesmíme ztrácet čas, musíme diskutovat o politické eh, mapě. Migrační otázka nepočká ani naše eh, pozice ve světě. Myslím, že je důležité a správné, že rumunské předsednictví se zabývá těmito otázkami. Otázka bezpečnosti je také důležitá. Evropa není nebezpečná, ale ani není už tak bezpečná, jak bývala, eh, vzhledem k hm, stále častějším útokům. Ochrana hranic musí patřit mezi naše priority. Pan Marinesku, minuta 30. asigurate de țara mea. Děkuji hm, hm, bude probíhat jednání o jednotlivých tématech s rumunským předsednictvím, což se těším. Já už nyní spolupracuji s rumunským stálým zastoupením a budu e, přispívat k uzavírání legislativních složek a mm, obhajovat zájmy e, rumunských občanů ve všech problémech. Neakceptuji e, obvinění mm, Eh, stran PSE a ALDE. Myslím, že je nefér eh, zastavit volný pohyb evropských občanů a neakceptuji tvrzení ohledně právního státu. Jste mluvila o politickém koncensus, ale já si nemyslím, že tady by měl být koncensus proti um, evropským hodnotám nebo právnímu státu. My jsme Eh, měli vstoupit do Schengenu a eh, měli jsme upravit eh, justiční ehm, otázky a hm, pak jsme se, hm, bylo nutné přesvědčit evropské vlády, aby hlasovali ve prospěch Rumunska. Musíme to být opatrní, kdo bude jednat jménem rady. Ehm, evropské fondy je třeba využívat dobře. Potřebujeme v Rumunsku, železnice, nemocnice, dálnice. Eh, vy jste na straně Rumunů a budete schopni získat respekt evropských partnerů. Vaším úkolem je zastupovat Rumunsko v souladu s přáním vlastních lidí, nejenom mm, z božského parlamentu. Pane Marinesku, je na vás modrá karta. Akceptujete od uh, paní Konsáry? Já Pane předsedo, ehm, mě trošku překvapilo, že nikdo romaväestön eh, kohteluja. Kun te olette Romaniasta, niin eh, haluaisin kysyä teiltä, että johtuuko... Nikdo zde nemluvil o velkém problému v Rumunsku, a to je porušování práv Romů. Ano, eh, a, a takže Jaká je situace Romo Zlepšila se a mm, často my jsme tak zdvořili tady při takových diskusích, že nehovoříme o těchto citlivých otázkách, jako tedy je pane Marinescu. mea eh, venită din eh, lipsă de informații, doamna... Podle mého soudu ta je otázka kvůli nedostatečným informacím, které má paní poslankyně, tak přijďte se mnou, pojďte se mnou do Rumunska, do mého kraje, zvaru další ta poslance a poslankyně, pojďte se mnou ke mně do o regionu a uvidíte, jak je to eh, s tímto problémem. Děkuji. Eh, Paní předsedkyně, eh, eh, každý rok se mění předsednictví rady. Je to rutinný postup, minimálně pro, na evropské úrovni. Převzetí předsednictví Rumunskem se od tohoto odlišuje během mm, protože je pod velkým časovým tlakem vzhledem k volbám a také předsednická země Eh, se vlastně stává centrem pozornosti. Se týče mechanismů eh, spolupráce a boje proti korupci, tak eh, komise konstatovala moratorium a byla schválena rezoluce a mm, Rumunsko je velice mm, pečlivě sledováno. Samozřejmě to představuje i šanci. Země může ukázat, že je schopna své vlastní problémy řešit společně s těmi povinnostmi, které před nimi stojí. A e, Rumunsko může dosáhnout mnohého na evropské úrovni a rádi je přitom podpoříme. Pan Jurek na jednu minutu. Pane předsedo, než zahájím tento minutový projev, chtěl bych vám jenom říci, že po vystoupení pana Bulmana před 20 minutami jsem se pokusil promluvit kvůli technické poznámce, předsedal pan Tajány a podle článku 11 jednacího řádu jsme vedeni k vzájemné úctě a zamezení pomluvám. To, co řekl pan Bulman, který hovořil o členském státu Evropské unie a vládě, která je fašistická, to je projev neúcty vůči parlamentu a vůči největš, největší politické skupině, skupině pana Tajányho. Myslím, že pan předseda by měl reagovat okamžitě. Za druhé, neexistuje žádný právní základ pro neudělení slova někomu, kdo o slovo požádal. Když je to požadavek k jednacímu řádu, pan Bulman není jediný, kdo vede takové řeči. Pane předsedající, chtěl bych, abyste vyřídil předsedovi Tajánimu, že tato situace je nepřijatelná. To je vystoupení pana Bulmana, které proběhlo bez reakce předsedy a nyní bych rád zahájil své vystoupení, na které mám jednu minutu. Ne, ne, omlouvám se, ne, ne. Vy jste si vzal slovo k otázce, a, e, která se týká pana předsedy Tajanyho, Tajanyho, který předsedal a který velice dobře ví, o co kráčí. Já mu to sice řeknu, ale to byl smysl tedy vašeho příspěvku. A nyní má slovo pan Andrie minutu. Děkuji. Paní premiérko, vítejte zpět eh, ve vašem bývalém domově. Postavení evropský projekt potřebuje takovou úroveň výdajů, které budou ambiciozní a budou obráceny k cílům trvale udržitelného rozvoje. Musíme bojovat s klimatickými změnami a také s územní nerovností. Vzhledem k nástupu extrémních sil evropský projekt musí jít cestou obnovy ekonomiky. Rada si musí uvědomit, že bez významného pokroku, pokud je o zdroje, Evropský parlament nedá souhlasné stanovisko k výdajům. A konstatuji, že pokrok u výdajů je nulový. Chápu, že v květnu chcete definovat hlavní linie schody, pokud je o víceletý finanční rámec. Jak rozumíte těmto hlavním liniím a jak chcete vzít v úvahu stanovisko parlamentu za tímto účelem. Děkuji. Děkuji paní Breso, Mercedes, minuta. Ano, pane předsedo, paní premiérko, především vám přeji hodně úspěchu do vaší funkce a děkuji za vaše čtyři tematické priority, které jste přednesla. Já bych chtěla se vyjádřit k územní konvergenci. Myslím si, že žádné území, jak vy jste správně řekla, nesmí být mm, stranou. A proč? Já, proč si to myslím? Já si myslím, jak jsme to tady i řekli několikrát nebo před nějakou dobou v parlamentu, my musíme mít i agendu pro horské, periferní, venkovské oblasti. Jak víte, máme agendu pro městské oblasti, ale také i pro ty ostatní musíme mít agendu. Takže vy byste měla akceptovat indicie, které jsme vám dali. To znamená začít se tímto zabývat a vypracovat to v agendu. Já si myslím, že to by mělo být důležité pro vaše předsednictví, protože Rumunsko má hodně periferních oblastí, hor, venkova, takže pro vás významné téma. A ještě minutku, ne vteřinu. <clears throat> Více než 20 milionů mladých lidí poprvé půjde k volbám. Co hodláte udělat, abyste je zapojovali více, abyste jim i pomohli, aby skutečně přišli volit? Paní Bresso. děkuji. Pan Nika, minuta. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní premiérko, vážení ministři, vážené ministrně, chci vám poděkovat za jasné předložení priorit rumunského předsednictví. Chci také zamezit eh, nejasnosti, protože jedno z vystoupení vůbec eh, nesouviselo s rumunským předsednictvím a s prioritami tohoto předsednictví, a spíše se jednalo o volební zájmy. Podívejte se, co se stalo s panem Frahovštatem. Je třeba si uvědomit, že tu nejsme jenom pro volební reklamu, ale někdy se to prostě stane. A chci vás povzbudit. V Bruselu je asi 200 úředníků, kteří pracují pro toto předsednictví, další stovky úředníků působí v Rumunsku za stejným účelem a chtěli jste, aby Evropa měla své místo ve světě, Evropa opřená o své hodnoty. A věřím, že Rumunsko se zapíše do dějin a tato práce umožní ukázat, že je to nejdůležitější krok, který Rumunsko udělalo ve svých dějinách. Děkuji, pane Niko. Nyní paní Toja, Patricie, máte minutu. Pane předsedo, já se velice vřele chci přivítat paní předsedkyni rady, tedy eh, což byla eh, i členka našeho parlamentu a naší frakce. Chci zdůraznit několik aspektů, protože již jsme to hodně slyšeli, především od kolegů z mé frakce, s čímž já zcela souhlasím. A chci připomenout dva důležité aspekty. Sociální pilíř, to je jeden ze čtyř pilířů, které rumunské předsednictví má za základ svého programu. A potom je to otázka že Evropa musí být akceschopná teď v této fázi, která je tak kritická pro občany a pro některé země, především které zažívají sociální tenze. Eh, a mm, takže zde je ten požadavek, aby Evropa se přiblížila občanům, aby, se při, aby pracovala pro lidi v sociální oblasti, pro děti a podobně. A potom průmysl. průmysl. Evropa mm, roste ano, ale opět by měla reagovat na potřeby. A z tohoto pohledu eh, máme různé eh, programy, které by měly eh, k tomuto přispět, jako Horizont a podobně. Děkuji, pan Danty, Nikola Danty, minuta, děkuji, pane předsedo, paní premiérko, vítejte zpět v Evropském parlamentu a rumunské předsednictví bude mít eh, kratší dobu vzhledem i k volbám. A vzhledem k tomu málo času, který mám já, tak se zaměřím na důležité, pro mě důležité téma, to je jednotný trh, eh, protože to je jeden z velkých výdobytků evropské integrace. A bohužel pořád je tam hodně slabin, nedostatků, které v posledních letech a v poslední době vzbuzovalo eh, protievropské nálady a strach zde mm, mm, by, mm, my potřebujeme mít efektivní rámec pravidel, především pro digitální transformaci naší společnosti a ekonomiky. A nakonec bych rád eh, zdůraznil jedno téma, a to je téma právní úpravy dohledu nad trhem. Já, bych, já jsem rád, že spolu s rumunským předsednictvím dokončíme vyjednávání příštích týdnech a určitě bude nutné zajistit, aby evropští občané měli výrobky, které budou bezpečné a souladu s předpisy, a to především ty, které kupují online. Potřebujeme zde regulaci, abychom lépe chránili spotřebitele, abychom garantovali i eh, řádnou hospodářskou soutěž pro naše podniky. Pane Dante, děkuji. A nyní Catch the Eye. Máme zde 25 přihlášených. Není možné, dát slovo všem. Dáme slovo deseti řečníkům. Především rozdělíme to podle frakcí, tak aby všechny frakce byly eh, zastoupeny. Pane Pasku, máte slovo minutu. Doamna prim-ministru, domnule președinte. Pane předsedo, paní premiérko, každé předsednictví se musí soustředit na tři oblasti. Musí se soustředit na uplynulou práci, na vlastní cíle a musí také konkretizovat eh, situaci v Evropské unii v dané chvíli. Rumunsko musí respektovat tyto požadavky. Dnes máme celou řadu mezinárodních požadavků, zejména liberalizace v oblasti obchodu a předsednictví by mělo posílit místo Evropské unie jakožto klíčového pilíře mezinárodního obchodního systému. Nesmíme zapínat na to, že Evropská unie je mocná nejen jako instituce, ale také proto, že musí rozvíjet velkou snahu v oblasti, kde působí členské státy. Pokud je o ochranu nabízenou institucemi, vše, co bylo zatím splněno a provedeno, to se týká i vojenské síly jednotlivých členských států. Musíme posílit naši Evropskou unii. Ty, Těchto cílů nedosáhneme skrze drobné politické zájmy, ale musíme být schopni spolupracovat se všemi dalšími subjekty Evropské unie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní premiérko. Nejdříve chci říci, že jste poprvé v čele Evropské unie. Je to historická chvíle pro naši zemi a chci jasně říct, jaká je situace. Toto předsednictví je předsednictvím, které drží evropský, rumunský lid, který je připraven na první předsednictví Evropské unie. Vidíme, co se stalo za minulé dva roky v Rumunsku. Obyvatelstvo je v ulicích, aby hájelo justici a právní stát a často má v rukou vlajku Evropské unie. Teď máme předsednictví Evropské unie. Je to čest, ale i odpovědnost. A tato odpovědnost, které vás odkazuji, musíme se soustředit na rozpočet Evropské unie a musíme za každou cenu zajistit, aby příjemci evropských fondů mohli využívat tyto částky. A je třeba také dodržovat podmínky využívání těchto fondů. Brexit závisí na dnešním večerním hlasování a musíme nabídnout milionům evropských občanů záruky pro budoucnost. Za třetí, Rumunsko má také možnost vyřešit problémy související s, s východním sousedstvím a určitě zařadit na pořadné tyto otázky musíte dodržovat evropské hodnoty, evropské právo. To očekáváme, to očekává rumunský lid. Snažíme se dodržovat čas, kolegové. A nyní na minutu pan Marias. Grazie, prezidente. Kyria Πρωθυπουργέ της Ρουμανίας, εγώ θα αναφερθώ στο μεταναστευτικό. Pane premiére, já budu mluvit o migraci protože to je zase deja vu. Rada um, ne, um, udělá to, co by měla, bude pokračovat dál, a nezmění Dublin 3. Řecko a Itálie se staly e, vlastně takovými točišti nelegálních e, migrantů a úplně jsou zaplaveni. Migranti nyní přicházejí do EU z Turecka přes pozemní hranici. Také chci, aby změnil azylový systém. Měli bychom zrušit Dublin 3. Azylové žádosti by se neměly předkládat v prvním státě vstupu, ale měly by se distribuovat i mezi ostatní. Vlastně doamnă prim-ministru, domnule comisar domnule președinte, stimați membri ai... Uh, Pane předsedo, vážení uh, zástupci vlády, vážení kolegové, uh, Chci poděkovat všem, kdo vyjádřili důvěru rumunskému předsednictví. Já jsem také byl ve vládě, jsem um, přesvědčena, že se dostaneme dál. Nebudu mluvit um, příliš o tomto programu. Poprvé uh, jsme měli uh, výbor, kde všichni se snažili přispět tomu programu. Chci říct jednu věc. Je škoda, že kolegové, kteří mají falešné informace, je nyní využívají používají zde v Evropském parlamentu. My bojujeme proti falešným zprávám. Ano, je to volební období, ale neměli bychom útočit na členský stát jenom protože má předsednictví. Mluvme o tom důležitém programu. To by bylo užitečné, mluvit o těchto věcech, jak to uděláme. Mluvme o prioritách. Mluvme o věcech, které, um, um, kterými um, si nejsme jistí. Nyní, nyní jsme měli jednání o důležitém tématu a nakonec uvidíte, kolegové, jak Rumunsko, eh, jakou dobrou práci odvede. Přeji hodně úspěchů. Pani Kuneva, minutu. Agapiti proti protiporge, chérome που σας ξαναβλέπω to Το 2018 συμμετείχατε ως ευρωβουλευτής στην... V roce 2018 um, jste um, poslancem, přišli jste s pár kolegy, panem Perinským, Grapiny z Rumunska a na konferenci, kterou jsem organizovala, bychom hledali eh, možnosti spolupráce na Balkáně. Já myslím, že půjdeme stejným směrem. Byli jsme eh, znepokojeni v souvislosti s Rumunskem co se týče sociálních práv a zabezpečení. Je tomu tak skutečně? Znáte priority Evropského parlamentu? Je to sociální pilíř, lidská práva. Revize společného azylového systému. To by měly být vaše priority. Děkuji, paní Jaroka. Máte minutu. Prime Minister, we wish you the best for your presidency and thank you for... Pane premiére, my vám Paní premiérko, vám přejeme hodně úspěchu ve vašem předsednictví. Pro nás jedna z nejdůležitějších věcí je koheze. Nejenom co se týče ekonomických rozdílů, ale e, také co do přístupu k právům jako evropským občanům. Sociální a regionální koheze je velmi důležitá. My eh, mm, na vás hledíme s nadějí v příštích šesti měsících, protože věříme, že máte eh, velké zkušenosti eh, mm, Snažíte se změnit situaci v jedné z nejchudších zemí eh, Unie. Děkuji, že myslíte na Romy a také eh, děkuji panu Marinesku. Je skutečně důležité se eh, vrátit k problematice chudých. Vaše předsednictví by skutečně mělo vyslat signál, že 120 milionů chudých, kteří žijí v Evropě, se musí, eh, jejich situace se musí zlepšit v příštích letech a vaš, věřím, že vaše předsednictví toto bude prosazovat velice intenzivně. Minutu má slovo paní Joan. ministru Pane předsedo, paní premiérko, vážení ministři, milí kolegové, není to náhoda, že dnes 12 let po přistoupení Rumunska představujeme priority předsednictví a slavíme dvě důležitá výročí. Je 69 let, kdy se narodil pan Anesku, velký národní hrdina, a také slavíme Den národní kultury. A vidíme, co se v Rumunsku děje, vidíme, co se děje zde v Evropském parlamentu. Rumunsko, paní premiérko, byste to řekla, eh, představuje svou vizi, co se týče eh, mandátu při předsednictví. A je to vlastně třetí výročí. Je to oslava, která nás eh, nutí k mm, pocitu nedílného člena evropské rodiny. Paní Dančilo a další členové rumunské vlády, kolegové, chci vám říct, že musíte věřit vizi Rumunska. Rumunsko bude na úrovni. A pro mě skutečně ctí, že jako europoslankyně se mohu zabývat otázkami, které bude řešit předsednictví mé země. Jako místo předsedkyně zemědělského výboru vím, že společná zemědělská politika je prioritou pro Evropu. A z tohoto důvodu, paní premiérko, vám kladu následující otázku. Jaká je vize rumunského předsednictví v této oblasti? Co navrhuje rumunské předsednictví v oblasti zemědělství? Pan Preda, minutu. Eh, ministru Velmi stručně, paní premiérko. Během minulého měsíce zazněla kritika vaší vlády z úst Evropské komise několikrát. Při aktivit při informaci o Evropské komisi, jste hovořili o povrchnosti a to také zaznělo, že zahraniční síly manipulovaly s parlamentem. Jak chcete spolupracovat s komisí a parlamentem? To jsou vaši partneři a e, mezi institucemi je třeba důvěry. Vy sama jste řekla, že nemůžete věřit komisi a parlamentu. Chtěl bych vám něco říci. Když se mluví o prioritách rumunského předsednictví, v Rumunsku rozhlas, televizní stanice musela přerušit eh, svůj přenos, protože byly promítnuty některé eh, záběry. Pan Bulman hovořil o represi novinářů. Měla byste se o, o to zajímat, paní premiérko protože v Rumunsku neexistuje svobodný tisk. Pokud eh, se nechcete vrátit k cestě rozumu a pokud zde dáte přednost propagandě před pravdou, tak si kladu otázku, jak budete postupovat jako předsedající rady. Pan Wonen, minutu. arvoisa mm, puhemies romanian puheenjohtajakaudella. pane předsedající toto je rumunské předsednictví, to první rumunské předsednictví. Je tady mnoho otázek, které je třeba vyřešit v příštích měsících k těm jednotlivým tématům, ochrana kritiku z vlastních řad, jak je to důležité, whistleblowři takzvaní, ať už jsou ve veřejném či soukromém sektoru, musí Eh, mít mm, jistotu, že mohou oznámit tyto zločiny bez obavy z represálí. Pokud to mu tak nebude, tak nebudou nic oznamovat tyto trestné činy, které pokračují léta. Rada spochybnila právní základ směrnice. A eh, právní služba komise nebo parlamentu ehm, hmm, podobného nezjištěli. Ne, nesmí to znamenat, že se to mm, nezasekne v radě. Rumunsko se snaží propagovat pozitivní výsledek jednání, tak aby kritici plnili eh, celoevropské minimální požadavky na ochranu. A jako poslední Tapardel, prego Claudia, un minuto. Claudia Tapardel. Děkuji, pane předsedo. Președinție de către țara mea reprezintă un eveniment major pentru... Rumunské předsednictví je eh, velká chvíle v mojí zemi. Rumunsko ukáže svoje administrativní, prokáže svoje administrativní kapacity a e, e, svoji roli při řízení evropských záležitostí a definování budoucnosti evropských projevů. Rumunsko zastává strategické pozici, bude článkem řetězu, bude věci vyvažovat a pokusí se sladit um, záležitosti. Rumunsko je velice evropská země. Je to důležitější než kdykoliv dřív, kdy e, čelíme tolika výzva. Měli bychom prokázat solidaritu, jednotu. E, pane Frostat, paní Keller, e, vy všichni, kdo jste promluvili, mílíte se. Informace, které jste dostali, jsou nesprávné. Jste oběti obrovské manipulace a je škoda, že jste kritizovali Rumunsko a jeho vládu. Je to součást eh, předvolebního boje. Rumunsko je země s právním státem a my respektujeme základní svobody a práva občanů. Rumunský prezident je naším přítelem a evropských institucí. Eh, pokud chceme mít spravedlivou Evropu pro všechny, tak rok 2019 musí být Eh, rok, kdy eh, budeme mít konsolidovanou šengenskou oblast. Rumunsko a Bulharsko do, budou mít možnost vstoupit. Eh, děkuji vám za pozornost, pane předsedo. A nyní má slovo za komisi pan místo předseda Ansip. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Paní premiérko, dámy a pánové, členové, členky parlamentu, chci vám všem poděkovat za tuto velice intenzivní rozpravu. Jak víme, během rumunského předsednictví dojde k Brexitu, dojde k volbám do Evropského parlamentu a bude se dále vyjednávat o příštím víceletém finančním rámci. Zároveň musíme uzavřít vyjednávání o 242 různých návrzích. Společně uděláme dobrou práci, určitě, jak i jsme slyšeli v Bukurešti minulý týden. Když naši komisaři navštívili Bukurešť, tak jasně jsme tam pochopili, že rumunští ministři svá slova berou s veškerou váhou. Budu se těšit na plodnou spolupráci mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a rumunskými ministry. Přeji vám hodně úspěchu, hodně úspěchu Rumunska do funkce předsednické země. Děkuji. A nyní paní premiérka Dancila. Já jsem mm, velice pečlivě hm, naslouchala příspěvkům hm, mých bývalých kolegů. Doufala jsem v návrhy, řešení a pozitivní přístup. aby všichni evropští občané, kteří na nás hledí, viděli, že jsou odpovědi že na jejich problémy. Hmm, co týče sociálních, eh, jednotlivých sociálních vrstev hmm, zemí regionů v Evropě. Jak už jsem řekla, Nepřišla jsem si vyřizovat účty. Přišla jsem sem zde do Evropského parlamentu jako premiérka země, která je nyní u kormidla předsednictví. Přišla jsem jako premiérka Rumunska, tak abychom společně hledali řešení, která posílí Evropu, která hmm, přiblíží Evropu občanům. Chci vám poděkovat, pane místo předsedo, za vaše laskavá slova, za důvěru, kterou jste vyjádřil v rumunské předsednictví EU, Rady EU. My potřebujeme vaši podporu a já jsem přesvědčena, že společně s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem, zajistíme stabilitu a konsensus pro mm, eh, ty výzvy, které máme na pořadu jednání. Chci odpovědět na několik otázek, pan Stoložan. Eh, že ministři jsou zkušení. Pracovali jsme během stínového předsednictví, také jsme spolupracovali s předsedy parlamentních výborů, s komisaři, abychom Ehm, našli ehm, v různé oblasti práce. Máme podporu generálního sekretariátu rady. Takže mm, prosím, ehm, nepředkládejte tedy tyto názory, že naši ministři nejsou schopni nalézt pozitivní řešení problémů, které budou muset zvládnout. Jste také Rumuna. Doufala jsem, že budete mít důvěru v rumunské ministry a v kapacity ty naší země. Mluvil jste o potřebě toho, aby se um, premiér um, sešla s ehm, holandským i francouzským pre- premiérem. Já jsem otevřena této myšlence, těším se na návštěvu holandského parlamentu a Ehm, jsem pro jednání s prezidentem Rumunska, aby se vyřešil toto téma na Evropské radě, protože nás tam bude zastupovat. Co se týče eurozóny a plánu na přistoupení do eurozóny, tak to bylo finalizováno v prosinci 2018 a nyní hm, to bylo zveřejněno a budeme muset přijmout jednotlivé kroky, které jsou stanoveny v tomto plánu. Samozřejmě jsem eh, velice ráda, že se s vámi mohu podělit o detaily tohoto programu. Co se týče lídra eh, skupiny SND, chci vám eh, poděkovat za vyjádřenou podporu, chci mm, nabídnout garance, že podporujeme právní stát a současně podporujeme lidská práva a práva těch, kteří trpěli v důsledku špatných rozhodnutí eh, v justici. Pane předsedo, je mi líto, že jste už odešel. Já chci vás ujistit, že jsme schopni témata zvládnout, témata předsednictví a právě proto žádám o konsensus. Potřebujeme eh, spolurozhodování, eh, konsensus. Současně jsem doufala, že jako lídr politické frakce přijdete s určitým hodnocením našeho programu vzhledem k evropské agendě a nikoli problémy eh, týkající se interní politiky. Myslím, že je důležité mluvit na základě faktu. A s ohledem na pana Prhostata, ten kritizuje rumunskou vládu ale chci ho požádat, aby umožnil Rumunům, aby se sami rozhodli, aby eh, měli důvěru ve vlastní, tedy sami sebe, aby se nepokoušel svá přesvědčení vnucovat Rumunům. Vážení kolegové, samozřejmě je důležité přicházet s návrhy pro ostatní země, ale musíte Eh, všem umožnit, aby se mm, vytvářeli svoji vlastní priority svůj, a utvářeli svůj vlastní osud. Paní Keller, vy jste řekla, že tisíce e, Rumunů e, vyšlo do ulice a žádají dobrou vládu, ale máte špatné informace, co se týče e, dobré vlády. Já vám chci dát několik čísel, abych ilustrovala, co znamená mm, dobré vládnutí v Rumunsku. Máme ekonomický růst více než 4 Máme deficit 2,6 nezaměstnanost méně než 2 investice 10 to vám ukazuje, il, vám ilustruje dobré vládnutí a mm, informace, které dostali řada kolegů zde v Evropském parlamentu, vyvolávají špatný dojem. Já vám mohu dát všechna tato čísla a mohu vám říci o všech těchto věcech, které udělala rumunská vláda, aby zlepšila mm, životní úroveň v Rumunsku. Také bychom měli srovnávat výsledky s jinými státy. Tady bychom viděli, že Rumunsko má vládu, která ví, co dělá a která se zabývá problémy svých občanů. Pan Pastas eh, se ptal na otázky sjednocení mm, vlastně nahradili otázky rozdělení. Známe odpověď. Měli bychom se zaměřit na to, co nás spojuje. Nikoli na to, co by mohlo vytvářet rozdělení, rozdíly, protože jenom když spolupracujeme, tak budeme schopni eh, přispět k budoucnosti Evropské unie. Maria Joao, děkuji za laskavá eh, slova a summit si by bude příležitostí pro nás spolupracovat a pokusit se eh, hledat budoucnost. Vy jste mluvila o budoucnosti Evropské unie a to znamená, že spolupracujeme bez ohledu na, naše, na naši politickou příslušnost. Instituce také musí spolupracovat, abych eh, hledali rozhodnutí, které nás přiblíží k občanům, abychom mohli garantovat budoucnost, kde budeme jednotní. Pane Hakmark, vláda musí bojovat proti korupci. Já jsem řekla již mnohokrát, že nemáme na stole jediný legislativní akt na to téma té amnestie. My chceme chránit občany, nechceme nikoho konkrétního obhajovat, chceme obhajovat ty, jejichž práva byla poškozena. A je důležité, když mluvíme o právním státě a spravedlnosti, měli bychom spolupracovat eh, na boji proti korupci společně a rumunská vláda to udělá a musíme mít stejný zájem na ochranu Eh, práv těch občanů, kteří byli postiženi rozhodnutími a tajnými eh, protokoly, které existovaly mezi justicí a tajnými službami. Protože někteří nyní nahlas říkají, že boj proti korupci je důležitý. Ale ti samí lidé, kteří toto říkají, chtějí skrýt pravdu Mm, o tom, co se stalo v Rumunsku a důvodem je, že byli součástí toho z téhož systému, který vedl porušení práv. Pane Marinesku, vaše, eh, váš postoj proti rumunské vládě není oprávněný. Eh, vy jste řekl, že byly útoky proti PSD, tedy mm, ne, vláda PSD zautočila na justiční systém. To není pravda nemyslím, že někdo věří, že můžete říci, že rumunská vláda eh, rozhodla proti eh, justičnímu systému. Všechny zákony eh, o justici byly odhlasovány a schváleny parlamentem a rumunský parlament je výsledkem volby občanů. Mluvíte o evropských fondech, vy jste mluvil o technokratických české vládě během našeho mandátu 12 měsíců jsme mm, máme tedy 27% absorpci evropských fondů, což nezohledňuje zemědělství, kde máme 27%, mm, což je v souladu s evropským průměrem. Myslím, že tato vláda pracuje pro občany Rumunska a je jasné, že přijímáme opatření za tímto účelem. Na rozdíl od toho, co bylo řečeno. Teritoriální konvergence je důležitá. Žádný region nesmí zůstat stranou. Eh, městské, periferní, horské oblasti budou zohledněni Um, bude otevřený všem návrhům na zlepšení. Jste řekl, že 20 milionů mladých bude poprvé volit v evropských volbách. Jste zeptali, jak je můžeme přesvědčit, aby přišli k volbám. Musíme jim ukázat, že máme řešení pro ně. A za druhé, musíme těmto mladým ukázat, že náš konflikt není mezi politickými frakcemi. Protože to skutečně musí být o, hledání řešení, abychom přinesli přidanou hodnotu a aby občané eh, mohli akceptovat ta řešení když budeme spolupracovat, tak toho můžeme dosáhnout. Já mám víru v eh, evropské poslance, v komisi, v radu. Věřím, že společně budeme schopni v příštích šesti měsících najít řešení, nabídnout řešení a splníme očekávání 20 milionů, těch 20 milionů mladých a očekávání více než 500 milionů evropských občanů. Paní Jaroka. Vy jste řekl, že některé členské státy jsou chudší a že s tím musíme něco dělat. Již rok, více než rok eh, tvrdě pracujeme na zlepšování životní eh, úrovně. Austerita není řešením pro nás nebo pro jiné členské státy. Mám, zvýšili jsme mzdy a eh, důchody Zlepšili jsme mzdy lékařů, učitelů, zvýšili jsme dávky pro uh, znevýhodněné občany, investovali jsme do malých měst venkova. Všechny tyto věci jsme udělali, abychom překonali bídu. A eh, to se musí dělat i nad to, co se děje na evropské úrovni. A na závěr Mm, k těm obvin, některým obviněním, které tady padly. Mm, přemýšlela jsem o tom, zda reagovat nebo ne, ale mm, myslím, že občané vidí rozdíl mezi nepřátelským a otevřeným přístupem. Pane Preda, rumunská vláda a její premiérka nekritizují Evropský parlament a Evropskou komisi.